Good morning everybody. Good... Krásné dobré ráno, prosím pěkně, posaďte se. Good. Uh, good. Good morning everybody. Ještě jednou přeji vám všem krásné dobré ráno. Yeah. Yeah. Okay. Yeah, good morning. Good morning Ještě jednou dobré ráno. Opětovně zahajujeme naše jednání. Dnes se jedná udělování absolutoria agenturom a velice srdečně vítám odpovídajícího člena účetního dvora pana Zacioza a zástupce sedmi agentur a paní zpravodajku Ayala Sender, která tyto zástupce vybrala EUPA, Eurofond, EFSA, ETIF, EMA, EBA a Frontex. Tak. Samozřejmě kolegové budou následně mít příležitost pokládat otázky a velice srdečně mezi námi eh, vítám pana předsedu Akamba, předsedu networku, který potom též dostane slovo. A ráda předám nejprve slovo příslušnému zástupci Evropského účetního dvora, aby nás uvedl do tématu. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych chtěl začít ne agenturami, ale tím, abych vám oficiálně poblahopřál k znovu zvolení za předsedkyni tohoto výboru Evropského parlamentu. Eh, domnívám se, že dnes mohu být dostatečně stručný protože mm, e, včet, všechno, včetně těch příslušných zpráv e, týkajících se veškerých agentur a penzijních fondů, které jsme uveřejnili, schválili tedy a uveřejnili na Evropském účetním dvoře, e, zároveň obsahuje také souhrn všech těch zpráv, které nemají žádnou právní moc, ale stejně se domnívám, že to může být velice dobré všeobecné konstatování našeho pohledu na práci agentur roku 2015. Možná, že to máte před sebou a proto eh, bych se mohl dotknout pouze několika našich nálezů. Eh, já bych opět rád začal eh, svou druhou oficiální prezentací zpráv. Jestli si připomenete, že to první eh, bylo mé konstantování, že všeobecně agentury hm, postupují na základě legálního základu a rád bych konstatoval, že my jsme zhledali, že situace týkající se Eh, eh, situace eh, v agenturách je dobrá. A zejména mě těší, že když máme těchto 41 agentur, všechna tato významná tělesa pro implementování evropských politik spolupracují v rámci sítě a já bych chtěl velice poděkovat této síti agentur za výbornou spolupráci. Myslím si, že se nám podařilo eh, etablovat velice dobré vztahy mezi Evropským účetním dvorem a touto sítí eh, která je vždy velmi konstruktivní. A to nám dává možnost eh, podívat se detailněji na zprávy a také ale nadali v naší zvláštní zprávě o agenturách týkající se roku 2015. My jsme měli dvě takové zprávy. Jedna se týkala grantů a velice specifické agentury IT A snažili jsme se hledat doporučení pro budoucnost. Myslím si, že máme naprosto dobro, dobrý legální základ, abychom mohli hledět kopředu a nemuseli se ohlížet dozadu a nezastavit se eh, jenom na tom, čeho bylo dosaženo a co možná ne vždy byly, bylo prováděno dokonale v minulých letech. 2,5 eh, 8 miliardu, miliardy z účtu v roce 2015 to byly 2%, pardon, milionu, 2% evropského rozpočtu, což není za stolik, ale když se podíváme na to, že velká část evropského rozpočtu je řízena na základě sdíleného řízení, eh, ze strany institucí členských států, agentur a jejich příslušných agentur, je to přece jenom poměrně velká část peněz. 10 tisíc zaměstnanců ve srovnání s 500 miliony obyvateli Evropské unie, no to je nic ale přesto se domnívám, že těchto 10 tisíc lidí vykonává velice dobrou a velice důležitou práci. Ve většině agentur, eh, o kterých dnes budete rozhodovat, o jejich absolutoriu, můžeme říci, že audit probíhá nezávislými auditory, eh, eh, jejich služby jsou získávány na trhu, ale účetní dvůr to kontroloval rovněž. A všeobecné závěry jsou tedy v plné odpovědnosti účetního dvora, který tyto audit ty schválil a zprávy těchto auditů. 42 specifických výročních zpráv bylo uveřejněno a 32 z nich, domnívám se, se týkají pro eh, postupu udělování absolutoria tohoto výboru, ale ty další jsou stejně významné, protože operační práce život, perspektivy jedné každé agentury jsou tématem diskusí v mnoha výborech Evropského parlamentu. Stanoviska eh, naše stanoviska, což je vlastně to základní část naší zprávy, byla obecně nekvalifikovaná. Kromě těchto 42 agentur, které byly auditovány eh, těmi 42 specifickými zprávami, máme 40 agentur, eh, které jsou naprosto čisté, bez jakékoliv kvalifikace. Máme jedno kvalifikované stanovisko týkající se výročního účtu a to se týká Frontexu. A jedno kvalifikované stanovisko týkající se legálnosti transakcí Evropského institutu pro inovační technologie CIT. Já se vrátím k těmto dvěma záležitostem a krátce uved, je uvedu na závěru mé prezentace, ale teď dovolíte-li velice stručně zmíním některé jiné komentáře, které jsou mimo ten rámec stanoviska účetního dvora k výročním zprávám, ale přece jenom se domníváme, že to je velice cenný zdroj pro agentury, aby mohly zlepšit svou práci. A také si troufnu říci, že je to významné i pro legislativce Evropského parlamentu, aby mohli uvažovat o možných zlepšení legislativy. Několik záležitostí. Za prvé samozřejmě otázka, která se vyskytuje každý rok, carryovers. To se týká 32 agentů tento rok ve srovnání s 28 agenturou 2014, což znamená, že to je tedy ohromný fenomen, se kterým bychom měli něco udělat. A paradoxem je, že tyto carry-overy, eh, které jsou zmiňovány v každé zprávě pro každou agenturu, podle našeho názoru nepřináší nenesou sebou žádné problémy v operativní práci agentur. A auditoři, my se domníváme, že samozřejmě budeme-li povinni započítávat tyto carry over, můžeme to udělat, ale některé z nich by možná mohly být nahlíženy jako business as usual, protože když nezávislé agentury pracují Eh, pod určitou nezávislostí, co se týče také mm, eh, mm, rizik. Samozřejmě nemůžeme mít tady eh, rozpočet 100%, čili je třeba popřemýšlet, jakým způsobem řídit tato přiblížení a aproximace rozpočtu a jak využívat nástroje, abychom mohli vytvořit určitou pobídku pro agentury, aby využívali efektivním způsobem peníze. To je jedna z těch eh, nezbytných povídek. Samozřejmě je to možná trošku v rozporu k té jasné rozpočtové teorii. Máte ten roční rozpočet, rozpočtový rok končí, eh, musíte prostě obracet všechny účty a musíte je zase dostat na nulu, když se snažíte to celé vyčistit. Ale já se domnívám, že je nejvyšší čas popřemýšlet o tom, jakým způsobem legalizovat tuto záležitost, legalizovat tyto oprávněné carry-overy a dobrou příležitostí by mohlo být zvážený nové, no, zvážení nové finanční verze, eh, nové verze finančního nařízení. Veřejné zakázky to byl vždycky problém a zůstává to problémem. Eh, my už jsme řekli, že to bylo u čtyř agentur, to zase není tolik, ale přece jenom čtyři agentury nesplnily eh, přesně pravidla týkající se zadávání veřejných zakázek ve smyslu, že nezabezpečili tu dobrou úroveň konkurence, soutěže Všechna pravidla zadávání veřejných zakázek by měla být dodržována. E, také jsme zaznamenali e, a započetli jsme, zahrnuli jsme situaci e, komentářů z minulých let, Eh, které účetní dvůr poskytl agenturám a to všechno naleznete eh, v našem výčtu v našem souhrnu. No, ono není vždy snadné implementovat doporučení. Domnívám se, že máme tři případy, které z našeho pohledu eh, vypadají jako trochu, no, neřekl bych problematické zrovna, ale jako něco, na co bychom se měli podívat ehm, opatrně. EIT odmítlo implementovat doporučení z roku 2012, ale život se mění a myslím se, že i my můžeme být flexibilní. A teď bych se rád vrátil, a to už závěr mé prezentace a tím ukončím své připomínky. Rád bych poznamenal něco o těch dvou kvalifikovaných stanoviscích. To první se týká Frontexu. No a je to čistě rozpočtová záležitost podle našeho odhadu. Tady došlo k účetní chybě. Je to skutečně jedna z zajímavých záležitostí rozpočtových chyb, která se objevuje ve vztahu Frontexu s nebo k, jiný, k jiné evropské agentuře. To znamená, kdybychom teoreticky měli konsolidované účty, tak by to nebylo bývalo možné. Ale přece jenom máme oddělené rozpočtové účetní systémy ve skoro všech agenturách s výjimkou několika z nich, které využívají e, účetní servisy komise. A e, tudíž jsou tyto chyby stále ještě možné. Tato účetní chyba neznamená e, žádnou diskrepanci odpovědnosti, ale ehm, takže my se nedomníváme, že by nějaké peníze byly vydány nesprávným způsobem, ale e, musíme vzít v potaz náklady, ke kterým došlo ve vztahu k jiným agenturám a musíme odečíst od eh, těch pladeb, které eh, byly mm, realizovány předem. Čili tato chyba byla zaznamenána, uznala ji agentura ale nemůže to být eh, žádným způsobem nějaké negativum, které by mělo ovlivnit pozitivní postup udělování absolutoria z naší strany. Samozřejmě já se pouze dívám na naše čísla, na čísla auditorů. Veškeré operativní záležitosti, které jsou samozřejmě v ohromném zájmu členů Evropského parlamentu, to je jiná záležitost a myslím si, že o tom jistě budete hovořit eh, po několika minutách, ale eh, z účetního pohledu my se nedomníváme, že toto je něco, co by znamenalo znovu zahájení, o čem bychom měli znovu zahájit diskusi po té, co ukončím svou prezentaci EIT. Eh, to je komplikovanější záležitost. A tady máme kvalifikaci týkající se legálnosti a správnosti, co se týče legality, nebo legálnosti, promiňte, domníváme se, že co se týká um, uplatňování um, regulací týkající se vědeckého výzkumu v minulých a současných finančních výhledech, dochází k situaci, eh, ke, eh, která by měla být řešena i odlišným způsobem. My nesouhlasíme s úrovní kompenzací nepřímých nákladů, které byly využity ve smlouvách a v platbách EIT eh, e těmto kolektivním investičním knowledge kick to je velmi obtížné jméno. Podle eh, našeho názoru, protože EAT nebylo součástí rámcového programu 7 v bývalém období, nemohli využít ustanovení, přechodných ustanovení horizontu eh, pravidel 2020. 2020. EIT, lidé pracující v EIT v diskusích odkazovali na uh, záležitosti legální jistoty, protože samozřejmě uh, příjemci tohoto systému, uh, ty se tak nestarají o naše interní uh, regule, jakým způsobem my navrhujeme a uh, zpracováváme naše vnitřní pravidla. To je spíše záležitost agentur jako takových a legislativce. Ale tento argument Eh, podle našeho názoru není zase tak platný, protože eh, na konci v říjnu roku 2013 EIT eh, poskytlo kikům, těchto, těmto kikům informaci o intenzitě kompenzací nepřímých nákladů a to mohlo být sníženo v souvislosti s regulací horizontu 2020. 20 Eh, nebyla tady tedy legální jistota. Ale místo toho v těch smlouvách, které byly podepsány na začátku roku 2014 a eh, v hospodaření z peníze v roce 2015 a IT jako taková, eh, těchto 40 navýšení z těch 28 aplikovala. v nepřímých nákladech. Ovšem, otázkou je, co teď? Účetní dvůr není, zro, se, eh, není zrovna šťastný z té diskuze, která k tomu byla, ale my hledíme do budoucna, souhlasíme s těmi, kteří říkají, že pokrytí těchto 5,5 milionu eur eh, kiků, které již byly utraceny nebo vynaloženy na oblast vědeckého výzkumu, je sotva pravděpodobné. My vidíme, že teď EIT eh, už přizpůsobili eh, svá pravidla eh, pravidlům Horizontu 2020. Takže můj návrh zní, že bychom mohli vzít na vědomí toto chování EIT jako agentury ale možná také, co se týče jejich návrhu legislativy na, do budoucna a pokračovat přece jenom v procesu udělování absolutoria. To je tedy vše, co jsem vám řekl. Děkuji vám mnohokrát za pozornost a těším se na to, že budu moci odpovědět na vaše otázky. Těším se i na další prezentaci. Děkuji. Ano, děkujeme. A nyní dostává slovo pan Arkambo, zástupce sítě jednotlivých agentur. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dovolte mi, abych i já vám poblahopřál ke zvolení do předsednické funkce. Vážení poslanci, eh, děkuji vám, že jste mi dali slovo. Je to pro mě čest zde vystoupit za decentralizované agentury v souvislosti s absolutoriem za rokem 2015. Budu hovořit o agenturách, nikoli o společných eh, podnicích, které jsou součástí jiné agenty. Dovolte mi poděkovat zpravodaji a C a dalším členům výboru za skvělou spolupráci v této oblasti i za podporu sekretariátu. Letošní postup týkající se standardizovaných uh, otázek k horizontálním záležitostem vede opravdu k tomu, že se diskuze zasiluje na to, co je důležité. V souvislosti se sítí agenturou? je třeba zdůraznit, že to je kooperační platforma, přičemž agentury jsou nezávislé entity podle eh, svých zakládajících nařízení. Eh, Slova koordinátora tedy nezastupují jednotlivé agentury, ale samozřejmě je to důležité, aby zde panovala společná schoda eh, v pohledu na tom, jak eh, fungují a spolupracují jednotlivé agentury. Co se týče transparentnosti, odpovědnosti veřejné služby, eh, je jedno z klíčových témat a proto chceme se zaměřit právě na toto téma v souvislosti s agenturami to eh, odráží zpráva účetního dvora z roku 2015, kde uvádí, že 30 z 32 agentur předložila spolehlivé závěrky, které eh, byly právně v pořádku. Eh, počet komentářů, které jsme obdrželi, se od roku 2012 snížil o 40% a je relativně stabilní v srovnání s rokem 2014. 96 eh, komentářů je třeba uvést, že polovina se týká vysoké míry převodu carry over. Ty odráží hlavně víceleté programy v agenturách, které jsou řádně zdokumentované a odůvodněné. Proto to vidíme tak, že carry over jako takový není eh, problémem pro účetní dvůr, jak zde i eh, potvrdil zástupce účetního dvora. Eh, naše síť společně s, eh, s počtovým orgánem eh, pozval všechny aktéry na workshop v listopadu 2015 k tématu carry over. Evropský parlament potvrdil, že je důležité rozlišit mezi plánovanými Overs a těmi, které nejsou naplánované a nejsou zdůvodněné. A postupně jsou zase vystornované. Proto by bylo dobré, kdyby parlament a rada, co by mm, orgán udělující absolutorium by e, požádal, aby se i účetní dvůr zaměřil na, jenom na ty carryovers, které jsou tedy neudo, neudovodněné. To by také snížilo e, zátěž při e, zpracovávání problematiky carryovers. Došlo ke zlepšení situace s ohledem na komentáře, i když agentur je nyní více a i těch carryoverů je více. Ale dá se, že tedy ten výhled je dobrý a stabilní. Další téma, o kterém víme, že se o něj parlament zajímá, postupně eh, zlepšujeme situace týkající se střetu eh, zájmů a téma whistleblowingu. střety zájmů eh, zástupců vedení je téma, kterému věnuje velkou pozornost. Eh, tématu střetu zájmů se věnuje vlastně ve všech eh, úrovních struktury. Máme zde strategie zabránění podvodům a strategie v oblasti whistleblowingu. Zvyšuje se zde spolupráce s OLAFem. Transparentnost a zodpovědnost a nepřítomnost střetu zájmů je nesmírně důležitá v souvislosti s jakýmkoliv aspektem evropské veřejné služby a vydávání evropských veřejných peněz. Dosahování tohoto cíle znamená poskytování eh, dobrých služeb evropským občanům a všem aktérům. To je nesmírně důležité, zvláště v době, kdy vidíme, že evropský projekt prodává obrovskou zkoušku. Evropské fórum agentur, které se konalo eh, zde v těchto prostorách v prosinci 2016, eh, vidělo účastníky všech možných řad aktérů, kteří diskutovali o tom, jak eh, zlepšit tuto situaci. Diskutovalo se o také přínosech agentur. Fórum ukázalo, jak agentury pokrývají celé spektrum evropských politik a jsou zapojeny do prioritních politik Evropské komise. Děkujeme Evropskému parlamentu za přispění k tomuto fóru a za přípravu eh, zprávy, která vypočítala, jaké náklady by členským státům vznikly, kdyby neexistovaly agentury. Decentralizované agentury jsou jenom malou částí evropských eh, prostředků. Eh, když to srovnáme s agenturami přímo na místě. To podporuje i studie eh, Evropského parlamentu, která analyzuje sedm agentur a dochází k tomu, že díky agenturám se snižuje vlastně finanční zátěž odrážená na občana. A ten replikační faktor eh, vůči vnitrostátní úrovni je 30 násobný. Zpráva se také zabývala účinností kroků agentur a konkrétních výsledků přímo na místě. Klíčové pro růst agentur eh, bylo to, že eh, tedy jednotlivé členské státy chtějí mít agentury na svém území. Jsou v 35 městech 24 států. Existence agentur znamená také eh, významné pojítko s evropským projektem. Jde o realizaci všech eh, priorit Evropské komise. Setkání fóra eh, také se zaměřilo na to, kde vlastně agentury rychle reagují na situaci v EU, například při oblasti migrace, bezpečnosti, Eh, mezinárodní trestné činnosti, dopravy, energetiky, digitální konektivity, školství, vzdělávání, bezpečnosti potravin a to je jenom drobný výčet všech aktivit. Agentury uznávají, že musí dále zlepšovat svoji účinnost a transparentnost, ale je zde opravdu panuje uznání, že agentury skutečně jsou přínosné pro EU a pro její občany a že náležitě pracují s eh, disponibilními prostředky. Agentury chtějí být konstruktivním partnerem v institucionálním procesu. A v meziinstitucionální eh, dohodě byl cíl mezi lety 2013 až 2017 eh, snížit eh, rozsledky o 1%. V rozpočtu 2017 byl požadováno snížení 5% rozpočtu, což jsme zrealizovali, i když to bylo velice těžké, protože ten počet úkolů se odpovídajícím způsobem nesnížil. Navíc eh, jsme dostali navíc 209, eh, eh, položek navíc. Neměli bychom tedy polevovat řešování efektivity, měli bychom mít globálnější vizi, jak zlepšit účinnost a výkonnost evropské veřejné služby, než abychom se zaměřovali pouze na propouštění zaměstnanců protože eh, efektivita by se měla odrážet opravdu ve všech zdrojích a neměla by se příliš zaměřovat jenom na tu oblast zaměstnanců. Další oblasti eh, výdajů by měly mít podobnou prioritu jako tato oblast a měla by zde být větší flexibilita managementu. A ne vždy propuštění zaměstnanců znamená také úsporu. Například eh, zaměstnání konzultantů místo interních zaměstnanců často může i zvýšit náklady a může také zvýšit riziko střetu zájmu. Jak víte, tak už proaktivně pracujeme na globálnějším přístupu k eh, zvyšování účinnosti a zde potřebujeme také podporu parlamentu. Například hledáme synergie v rámci naší sítě i ve spolupráci s institucemi. Máme nový online katalog sdílených služeb. Je tam 148 služeb z 21 agentur. Průběžně se aktualizuje a tento nástroj také používáme k výměnu osvědčených postupů. Zvyšuje se také spolupráce jednotlivých agentur při například eh, sdílené eh, infrastruktuře pro IT u společného nákupu a podobně. E, tyto různé kroky umožňují například uspořit 2,5 eur a nový IT portál pro oblast nákupu bude spuštěn v únoru. Jde tedy o zvyšování účinnosti založené na transparentnosti a klíčových ukazatelích pokud budou mít agentury eh, větší flexibilitu v oblasti řízení, bude možné dosáhnout dalších eh, úspěchů a úspor. Samozřejmě změna metodologie znamená, že jsou zde určité problematické oblasti pro agentury, nejenom oblast zaměstnanců. Často máme pocit, že se dějí e, taková rozhodnutí, která omezují e, výkon e, našeho mandátu. Například 6 tisíc zaměstnanců 42 agentur a společných podniků mají pouze jeden hlas ve e, výboru e, pro e, určování pravidel pro zaměstnance. A byli bychom rádi, kdyby nás parlament zde podpořil pro lepší zastoupení agentů v tomto výboru i v dalších významných výborech EU. Dále chceme podtrhnout význam toho, že naše síť eh, vydala zprávu o dopadech cestovní mapy na agentury, kterou brzy obdržíte. Vidíme zde, že eh, se agentury všechny zavázaly ke společnému postupu a cestovní mapa je implementována 99%. Zlepšila se transparentnost a zodpovědnost, ale nemůžeme to ještě říct o účinnosti. Eh, v některých oblastech eh, se zvyšila byrokratická zátěž, dochází k dvojímu reportingu i dvojímu rozpočtování. A to znamená náklady odpovídající eh, nějakým 40 FTE, 40 plným zaměstnancům ročně. A přitom bychom se tedy měli zbavit této dvojí zátěže. v diskuzi o změně finančního nařízení zde máme tedy příležitost situaci zlepšit a těšíme se, že Evropský parlament eh, podpoří agentury v jejich úsilí o zjednodušení situaci. Závěrem chci říci, že agentury uznávají politické eh, jiné fakta, s ním, jimž EU čelí. Řešíme problém střetu zájmu, snažíme se komunikovat lépe a díky bruselskému foru a vydávaným zprávám zde máme základ pro další kroky. Eh, naplnili jsme ten požadavek snížení o 5 a těšíme se, že nás eh, parlament podpoří při eh, zaměření se na zvyšování účinnosti a méně na kroky vedoucí k propouštění zaměstnanců. Máme nyní k dispozici významné nástroje eh, pro eh, řízení a budgeting eh, vycházející z, aktivit a díky tomu můžeme se lépe zaměřit na účinnost a předkládat nové návrhy pro zvyšování výkonnosti. Prosíme také parlament o podporu při prosazování těchto e, pozitivních návrhů, tak abychom poskytovali co nejkvalitnější službu evropským občanům. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám. Děkuji také agenturám, za které jste zde hovořil. Finanční řízení a správní činnost agentur v posledních letech a desetiletích se opravdu výrazně zlepšila. A to také je dané tím, že vaše zkušenosti rostou, protože vy jste byli takovými nováčky v EU, ale nyní už jste se stali i takovou značkou pro to, co EU znamená pro členské státy. A například pana kolegu z Frontexu jsem viděla v německém Bundestagu a při setkání významných poslanců. Takže ano, vy se snažíte také komunikovat o EU a za to jsme vám vděční, co by poslanci, a patří vám naše uznání. Ale to by nám nemělo bránit v tom, že bychom se zaměřili i na některé další věci blíže. Slovo má paní zpravodajka Jala Sanders. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dovolte, abych nejprve poděkovala samozřejmě především pánovi Voganovi, který mi otevřel cestu do eh, podrobnější analýzy práce agentur. Děkuji také sekretariátu, děkuji síti agentur, eh, která skutečně eh, na, poté schůzí v Alicante a to potom velkém semináři, kde, jsme četná, čet, kde se četní kolegové zúčastnili, byla zahájena reflexe o možné práci podle jednotlivých témat, abychom posílili viditelnost jak v jednotlivých státech, tak na evropské úrovni, aby se nám podařilo zlepšit problémy, což se od nás očekává a ne se spolehat pouze eh, na eh, tématické audity, eh, protože mohli bychom také dospět ke zjednodušení postupů Samozřejmě účetní dvůr, který nám nesmírně pomohl, zejména ve specifických prvcích i komise, eh, té patří také dík, ale samozřejmě chci také poděkovat všem kolegům a očekáváme, že se nám podaří zjednodušit hodnocení a kontrolu agentur které jsou vlastně eh, nejviditelnějšími operátory, eh, kteří používají evropské peníze. Na jedné straně hodnotíme aktivitu agentur za rok 2015, je to druhý rok nového rozpočtového období, ale stále ještě nám eh, zbývají ty zůstatky bývalých rozpočtů a proto se nacházíme už určité přechodné situace, která vede Eh, některé agentury až do té situace, že tady muselo existovat to takzvané kvalifikované stanovisko a měli bychom se pokusit tyto situaci vyřešit. Eh, eh, už jsme hovořili na několika záležit to o několika záležitostech a také o tom, že rok 2017 se věnuje také diskusím o tom, jak bude vypadat víceletý rozpočet po roce 2020. A to znamená, že v doporučeních, která dodáme, je třeba, abychom agenturám dodali také eh, možná doporučení toho, jakým způsobem budou moci zlepšit transparentnost a řešení některých svých problémů. Také tady máme obrovskou příležitost, eh, protože před námi stojí revize finančního nařízení. A domnívám se, že eh, paní Gresle, která je, bude spravodajkou v této oblasti, bude mít obrovskou příležitost um, využít této příležitosti, aby ve spolupráci s účetním dvorem se zjednodušily postupy a aby se tím zlepšila kapacita financování jako takového. A jistě by tady mohla pomoci komise je třeba, abychom postupovali systematicky a mohli poskytnout agenturám rovněž naši pomoc. Je to rovněž klíčový okamžik proto, a říkám to právě proto, že tady máme tu agenturu v Alicante, pan a předřečník právě tady prezentoval tu bílou knihu, knihu a Možná, že bychom mohli také pomoci v cestě těch agentur, které se obírají snahami o auto, o samofinancování a mohli bychom jim také dodávat doporučení na možná řešení v jejich financování. Na dnešním slyšení by měly naše otázky nést také tento charakter, eh, abychom na základě předložených zpráv a postupu udělování absolutoria nestratili z patrnosti ta důležitá poselství, která před námi jsou do budoucna. Abychom si uvědomili, víte, oni agentury jsou a nejsou součástí komise. A když se vzpomenu na schůzi v Alicante, řekne se, nejsou součástí komise, ale je tady spolupráce, ale jsou součástí komise, co se týče poskytování přidané evropské hodnoty, kde jsou viditelné v příslušných městech, regionech a v Evropě. Mé otázky se týkají semináře, který jsme měli tady v parlamentu. Vy už jste řekl, že to nám to odpovědělo na ty otázky, které jsme měli, co se týče možnosti tematického seskupování agentur pro zlepšení jejich spolupráce. Pra i spolupráce s tímto parlamentem, eh, protože i to by mohlo přinést efektivnější výsledky v rozpočtu, protože my tady eh, diskutujeme velice podrobně ve výborech právě tu operativní práci agentur. A je třeba, abychom se snažili, aby toto vše bylo více sjednoceno v tom budoucím rozpočtovém postupu. Proto jsem se chtěla zeptat, Jakým způsobem bychom se tedy zde mohli ubírat? Co se týče carry-overu, už jsme tady hovořili, ale já bych se chtěla zeptat komise, jakým způsobem bychom mohli prohloubit řešení a jakým způsobem by skupina, která se bude zaobírat eh, příslušnou rozpočtovou částí, se lépe soustředila na to, jak zamezit tomu, aby došlo k těm, eh, k těm eh, k, k k řešení převedeného množství nevyčerpaných prostředků k té a jak vyřešit, aby se neřešily, spíše aby se s konečnou platností vyřešily prostředky, které nebyly vyčerpané v souladu s právními postupy. A proto se chci zeptat, jak tady pomoci větší efektivitě podstatě i využití lidských zdrojů, eh, protože eh, tady bychom měli, domnívám se, dospět k ještě větší efektivitě. Myslím si, že dnes, doufám, postoupíme dál, ehm, abychom také postoupili v ochraně whistleblowerů, eh, kteří nás mohou upozorňovat na možný konflikt zájmů. A co se týče diskrepance mezi eh, stanoviskem účetního dvora, které sice vyargumentováno, ale já si myslím, že tady chyběla určitá informace ze strany Evropské komise. Náš výbor žádal a žádá legální stanovisko a také jsme chtěli, aby jsme toto stanovisko legální dostali od komise, Nedávno jsme něco takového dostali, velmi nedávno, praví paní poslankyně, a je potřeba, abychom měli jistotu, že v případě kvalifikovaného stanoviska účetního dvora, zejména eh, v tom přechodném období od roku 2014 do roku 2015, bychom mohli teď potvrdit zcela legálně, že z našeho pohledu skutečně tady došlo ke splnění toho, co se předepisuje v právním základě. Presiones que podían ser interpretadas, como suele ser siempre la legislación europea, por... Eh, účetní dvůr eh, jistě se snaží postupovat restriktivním způsobem a parlament stejně tak jako komise chápají, chápou, pardon, že v rámci této Enided Legislation by se měla hodnotit, hodno, by se mělo hodnotit toto přechodné období, ale že tady se to mělo aplikovat už na rok 2015. Proto eh, z našeho pohledu se snažíme, tak jak jste to řekl, vy rovněž, pane Asiusi, chceme ubírat dopředu a bychom nechali za sebou tu tíži minulosti, protože vidíme, že, interpre, naš, že potom výklad může být pozitivní, když dojde ke snahám dodržet vše, co, o co jsme se snažili. Jednou z nejcitlivějších agentů, kterou musíme co nejlepším způsobem chránit z institucí, je Frontex a tady si musíme uvědomit, že členské státy musí splňovat své povinnosti v tématu uprchlíku, zejména teď, když tady máme období zimy, eh, v té obtížné situaci, aby uprchlíci dostali možnost aby komise a členské státy se snažily jak chránit hranice, ale také chránit uprchlíky a proto by bylo potřeba, aby jsme dostali lepší vysvětlení. No, my jsme dostali vysvětlení týkající se konfliktu zájmů, abych to tak vyjádřila, Týkající se správného řízení prostředků v agenturně Frontex, my chceme vědět, zda došlo ke zlepšení té situace, kdy organizace, které jsou velkými profesionály a snaží se ochraňovat uprchlíky, se, s, jsou součástí porad a zda nakonec se staly skutečně také součástí konzultací, které probíhají na Frontexu takovým způsobem, aby akce Frontexu neomezovaly, neomezovaly pouze na, promiňte, že to tak řeknu, předválečné akce, eh, Máme tady celou řadu žádostí, které jsme obdrželi a které s tím souvisí je třeba soustředit se trošku více na integrální postup takovým způsobem, abychom čelili tomuto problému nejenom chránit ty velké hranice, ale aby se od nich prostě jenom neposílali lidi zpět, aby tady nedošlo k eh, sociální náloži. Eh, od roku 2014 do roku 2015 v rozpočtu Frontexu eh, došlo ke změnám. Frontex se změnil na opravdovou agenturu a musíme se podívat, jakým způsobem bychom mohli znovu ustanovit určitou transparentnost a jasnost mezi op operacemi Frontexu, mm, eh, protože zatím eh, to tedy pro obyvatele není moc jasné. Lidi prostě tak zcela nevidí výsledky práce Frontexu. Pane poslanče, já se omlouvám, ale tlumočení je velice obtížné. Eh, především, co se týče posledních událostí v souvislosti s Brexitem, A agentur, které jsou umístěny ve Spojeném království, víme, eh, že tady došlo ke zhoršení situace, protože tady máme ještě řadu otázek Jak to bude vypadat s eventuální relokalizací tedy příslušných agentur? Zda existuje vůbec stanovený nějaký kalendář? Zda se počítá s nějakými programy, jak zabezpečit kontinuitu práce agentur, což je pro nás nesmírně důležité. Ano, ano, už se blížím ke konci zejména v případě, aby tady byla možnost No, podívejme se na to. Nejenom relokalizovat ty agentury, ale možná také nějaké aktivity, ke kterým dochází ve Spojeném království a které souvisejí nebo jsou v nějakém spojení s evropskými aktivitami. Čili tady je povinnost dodržet těch 32 měsíců. Eh, děkuji vám. Děkuji vám. Dovolte, aby nejprve dostal eh, slovo zástupce sítě agentur. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také za otázky paní zpravodajce. Pokud je o viditelnost agentur, ta se zvýšila a vy jste se eh, ptala, zda bychom byli ochotni přistoupit k systematickým auditům. Když se podíváme eh, na výsledky a dopad, které mají agentury v této souvislosti, si myslím, že by to eh, bylo možné. Jak by to ale proběhlo, Mohl bych si představit například nějaké horizontální eh, audity výkonnosti ke konkrétním kapitolám nebo programům rozpočtu, nicméně neomezil by se to pouze na agentury, ale museli by tam spadat také další zúčastněné strany, pokud bychom chtěli postupovat eh, úplným způsobem. Na to by se potom účetní dvůr ještě zaměřil. Když se ale podíváme na udělení absolutoria jednotlivým agenturám, není mi jasné, jak by se to provedlo ten váš návrh, protože jsou to nezávislé eh, právní jednotky mají finanční postupy stanoveny a ředitel ředitele jednotlivých agentur jsou eh, za toto osobně odpovědní, takže je tam určitá je tam určité omezení. Pokud bychom ale například spojili audit eh, několika agentur dohromady na nějaké konkrétní téma, to by účetnímu dvoru pomohlo a možná bychom také mohli vydat nějakou horizontální zprávu pro celou skupinu agentur. Pomohlo by to zajistili bychom si takový globálnější přehled o tom, jak agentury společně přispívají k nějaké konkrétní otázce. A základ, který bychom k tomu mohli použít, to je výsledek studie, kterou jsme připravili společně s fórem. Tam ukazujeme, nebo ukázali jsme, jak by se dalo postupovat. Tam můžete vidět, jak jednotlivé agentury hlavním, eh, nebo hlavně přispívají k prioritám komise. Není to vyčerpávající zpráva, mohly by tam být přidány postupně ještě další oblasti, ale to hlavní tam je, takže to si myslím je taková cesta, kterou bychom se mohli vydat. Případně parlament a také účetní dvůr by se na toto téma ještě mohl dále zamýšlet. Teď otázka převodu. Já se domnívám, že převody jsou nástrojem sloužícím ke zprávě financí a zajišťuje to, to také kontinuitu u těch víceletých programů. Způsob, jak to vyřešit, by bylo to, že bychom všechny agentury, u všech agentur eh, postupovaly na základě diferenciovaných eh, přidělování prostředků. Pokud ale všichni uznají, že převody nejsou problém sami o sobě, tak já bych se spíše v rámci účetního dvora zaměřil na odmítnuté převody. Protože to, eh, pouze toto představuje plítvání prostředky pokud je personální škrty a postup eh, ku předu, ano, k tomu jsem se vyjadřoval. Říkal jsem, že se snažíme postupovat globálně, nahlížet globálně na eh, agentury a samozřejmě diskuze o zdrojích pro agentury znamená, že by se měli podívat na jeden z našich návrhů, měli by možná navýšit eh, příjmy z poplatků pro agentury? Nebo je to jedno z řešení, na které bychom se mohli podívat? A pokud jde o efektivnost, ano, samozřejmě efektivnost chceme dále zlepšovat, ale já rozhodně nechci promeškat příležitost a říci, že agentury už teď jsou víceméně eh, efektivní. Samozřejmě efektivnost je možné vždy dále zlepšovat, budeme se dále snažit být transparentnější a dokazovat lépe, jak efektivní jsme, ale Myslím, že obecně řečeno můžeme eh, prohlásit, že v obecném klimatu úspor se na nás valí další, další úkoly, takže to musíme mít na paměti. Byla dosažena interinstitucionální dohoda, která ovšem podle nás končí eh, v roce 2017 a my bychom se tedy měli teď na toto znovu zaměřit. Až budeme projednávat rozpočet na rok 2018, tak bychom se měli věnovat tomu, jak dále postupovat. Když se podíváte na pokyny, které vypracovala komise a zaslala agentura, tam se uvádí, že budeme dále muset snižovat stavy zaměstnanců v roce 2018. Takže my teď chceme říci, že toto už sta- stačí a měli bychom se teď více zaměřit na výkonnost. Teď pokud je o whistleblowery a e, konflikt zájmu, 87% agentur zveřejňuje prohlášení eh, zájmů členů eh, rad a stejný počet zveřejňuje eh, prohlášení výše postavených manažerů a ředitelů. Například vypracováváme portál o transparentnosti, kde budou vyvěšeny všechna tato prohlášení. Předpokládá se, že portál bude dokončen tento rok. Pokud je o předcházení eh, konfliktu zájmu u externích zaměstnanců, 90% eh, agentur mají politiky na toto téma a já jsem i ověřoval prohlášení, nebo ověřuji, pardon, oni ověřují um, prohlášení o zájmech. A neomezuje se to pouze na externí zaměstnance, týká se to všech. Pokud je o whistleblowery, dvě třetiny nebo 65 agentur eh, provedly interní předpisy na toto téma a poslední třetina na tomto pilně pracuje. Snaží se to dokončit, doufáme, že se tak stane tento rok. A zbytek eh, vašeho příspěvku se týkal agentury EIT a Frontexu a myslím si, že by bylo vhodné, aby oni sami odpověděli na tyto otázky. Děkuji, nyní bych dala slovo zástupci Frontexu a potom zástupci EIT. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dovolte mi nejprve, abych vám poblahopřál k tomu, že jste byla znovu zvolena předsedkyní tohoto výboru. Vážení europoslanci, chtěl bych zdůraznit několik aspektů, které se týkají účetnictví a také toho, co zaznělo v souvislosti s Frontexem dnes dopoledne. Za prvé chci uvést, že už jsme podnikli určité kroky, pomocí nich se snažíme v budoucnosti vyhnout eh, výpočtovým chybám. To zmiňoval zástupce účetního dvora. Došlo k technické chybě v této věci a my už jsme se snažili to vylepšit. Vylepšujeme informační toky, ať eh, už od eh, informačních úředníků z EMSI a také pohraničních a pobřežní stráže. Dále bych chtěla zdůraznit, že se snažíme snižovat eh, příliš velkou administrativní zátěž a byrokracii. Například chceme eh, častěji používat eh, jednotkové náklady, ale někdy narážíme na odpor. Členské státy totiž upřednostňují přesné proplácení některý, některých operací. Nicméně my ty jednotkové náklady navrhujeme a nově také bude možnost využívat alternativní financování tedy nejenom granty, ale díky novému mandátu a novému nařízení o Frontexu budeme mít eh, nové možnosti alternativy. Takže budeme hledat nové způsoby, jak financovat činnosti členských států. Padla otázka týkající se transparentnosti. Zmiňovala to paní zpravodajka a konkrétně šlo o činnost eh, Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž. Já jsem na toto téma hovořil ve výboru LIBE, těsně poté, co vstoupil v platnost nový mandát agentury a já jsem tam poskytoval aktuální informace o provádění toho nového mandátu. Samozřejmě jsem ochoten, ať už na výboru LIBE nebo na jiných výborech Evropského parlamentu, toto podrobně vysvětlit. Pokud je o spolupráci mezi UNHCR a Frontexem, ano, spolupráce existuje. Mohu uvést eh, příklad. Například v operačním eh, plánu jsou zdůraznění, eh, zmínění, zmíněny zúčastněné strany, které působí v této oblasti. Také máme fórum zaměřené na lidská práva, které také, které také zastupuje UNHCR u nás ve Frontexu. Nakonec svého příspěvku ještě doplním, respektive zmíním eh, dobré zprávy. Včera se podařilo parafovat eh, návrh dohody s polskou vládou, což znamená, že za dva týdny navrhneme tento dokument, předložíme tento dokument správní radě Frontexu a pokud to správní rada podpoří, dá mi zelenou, tak budu moci tento eh, dokument o sídle s polskou vládou podepsat a potom se to bude ratifikovat eh, v polském parlamentu. My se totiž teď rozrůstáme, byly nám uděleny nové funkce a z toho důvodu se potřebujeme také rozšiřovat, pokud jde o sídlo nebo eh, místo, kde se Frontex nachází, kde sídlí. Budeme se také snažit eh, dosáhnout dohody od eh, rozpočtové agentury EU. Budeme potřebovat šest nových pater ve Varšavě, tam, kde sídlíme. Doufám, že toto bude podepsáno a dohodnuto v roce 2017, tento rok. A poté, co bude eh, uzavřena dohoda o sídle, poté, co bude tedy tato dohoda schválena, máme v plánu najít nové umístění agentury. Polská vláda už se vyjádřila v tom smyslu, že je ochotná nám nabídnout zdarma parcelu ve Varšavě, což je vhodné umístění. Budeme tedy mít eh, ještě další možnosti na toto téma hovořit, pouze jsem vám chtěl tyto dobré zprávy sdělit už teď. Takže vám děkuji a jsem k dispozici, pokud máte nějaké další otázky. Jenom vás chci upozornit na to, že tady je ještě pět kolegů, kteří chtějí hovořit, takže prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dovolte, abych vám poblhopřál k vašemu znovu zvolení a Děkuji členům eh, výboru, že nám dávají příležitost, abychom představili náš postoj k Eh, zprávě účetního dvora, abychom byli schopni zareagovat na otázky mm, členů tohoto výboru. Dovolte, abych znovu vyjádřil, že co se týče kvalifikovaných eh, stanovisek účetního dvoru, to se týká jedné záležitosti minulosti a kromě této záležitosti všechny transakce jsou shledávány eh, legálními. Ale nejenom to. V minulých dvou letech jsme skutečně zaznamenali velmi pozitivní vývoj e i. IT, jak co se týče dosažení více výsledků dosažených našimi aktivitami, tak také na základě signifikantního snížení komplexnosti a složitosti našich operací a zároveň se nám dařilo zlepšovat, zlepšovat čerpání fondů, které nám byly přiděleny. Právě jsme dostali novinu, že 18 EIT inovátorů podporovaných ze strany EIT se dostali eh, mezi těch 20 top mladých nejlepších podnikatelů, což znamená podstatné navýšení z minulého roku. Vidíme tady zároveň také tím velké uznání naší práce, které se projevuje v těchto výsledcích a které tudíž také zlepšuje nejenom naše agenturu, ale také image Evropské unie jako takové. My jsme rozšířili naše aktivity do 17 dalších zemí v minulých letech. To znamená, teď podporujeme inovace skutečně panevropským způsobem eh, podnikatelského ducha podporujeme takovým způsobem, že je to viditelné pro občany. A to je významný kontext našich diskusí. Než se vrátím k té specifické záležitosti, Eh, dovolte, abych vám dodal aktuální informace o tom, jak jsme postupovali po vydání zvláštní zprávy účetního dvora, o které jsme tady diskutovali před několika měsíci. Ta zpráva, které jsme si nesmírně cenili, protože obsahovala pro nás cen na doporučení, jakým způsobem eh, snížit eh, složitost našich operací a zároveň zvýšit dopad naší práce. Implementovali jsme už 50 těchto doporučení eh, za poměrně krátký čas a velice usilovně pracujeme na implementaci i těch ostatních. Například jsme urychlili a zjednodušili podstatným způsobem eh, řízení grantů, to znamená, eh, udělujeme granty mnohem dříve, snažili jsme také snížení složitosti celých těch procesů, což samozřejmě příjemci jako takový velice vítají, ať už to jsou univerzity, výzkumné organizace a tak dále. E, také jsme e, stanovili soubor indikátorů, který měří výsledky a e, je to takový bodový systém, kdo dosáhne lepší výsledku, dostane lepší více prostředků z toho fondu. Také jsme změnili přístup, co se týče auditu který je prováděn daleko aktivnějším způsobem a dává nám větší ujištění o správnosti naší práce nakonec, co se týče změny nařízení. To je nesmírně důležité. Tato změna nám umožní dále snižovat tou složitost a umožní nám soustředit se na inovační aktivity. To znamená, tato doporučení součetního dvora už byla schválena naší správní radou a budeme je implementovat. Rovněž jsme implementovali 25 doporučení interních služeb komise, eh, což zlepšuje eh, práci v řízení grantů. Myslím si, že tady jsme skutečně na dobré cestě, co se týče řízení fondu. A abych se teď vrátil k té specifické záležitosti, týkající se záležitosti roku 2013-2014 v souvislosti s tím, že jsme tady měli ta přechodná opatření, eh, když vstoupil v platnost program Horizon 2020. Učení dvor se domnívá, že jsme neměli hm, aplikovat eh, takováto ustanovení, ale my to čteme i tak, jak jsme četli legislativu, domnívali jsme se, že máme oprávnění tak učinit a myslíme se, že jsme eh, vlastně postupovali za stejných pravidel, jak při zahájení eh, výzvy ke grantům, tak také při dokončení této práce protože jsme aplikovali stejná pravidla. Ehm, rád bych ještě jednou řekl, že to je záležitost minulosti. Tady je různý právní názor mezi jednotlivými institucemi, ale myslím si, že všichni se e, ehm, sjednotíme v tom, že e, možná by nemělo ehm, dojít k převádění eh, neoprávněně nevyčerpaných prostředků, ale domníváme se, že to je záležitost minulosti. My už jsme ukončili to přechodné období, přizpůsobili jsme veškerá naše pravidla už horizontu 2020 a v tomto kontextu velice vítám postoj účetního dvora a naprosto souhlasím s tím, že bude dobré, abychom teď zaujali skutečně takový postoj zaměřený na budoucnosti, eh, který nám umožní další eh, zjednodušování procesu jako takového. Každopádně budeme pokračovat v tom, že se budeme soustředit, abychom přinesli co nejlepší výsledky hmatatelné, abychom podpořili inovace, zvýšili eh, hospodářskou soutěž, konkurenceschopnost a abychom také měli efektivní kontrolu vynakládaných prostředků. Dovolte mi, abych ještě jednou poděkoval výboru a eh, samozřejmě velice rád odpovím na všechny vaše otázky. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát a nyní kolega Zdechovský. Děkuji. Znáte to, discharge to je takový cukr a bič. Je potřeba vás trošku pochválit, podrbat vás, ale pak je potřeba vám taky občas udělit výchovný pohlavek a je potřeba o tom diskutovat v každé rodině je potřeba o tom diskutovat velmi otevřeně. a samozřejmě někdy jsou ty věci nepříjemné my vidíme vždycky vidíme já se o discharge zajímám od roku two thousand and fourteen to bylo moje první téma discharge agentur když jsem vstoupil do evropského parlamentu. A my se o to zajímáme kontinuálně a vidíme ten progres vlastně u jednotlivých agentur. EIT je nádherný příklad, kde vidíme, že hodně věcí se změnilo, ale hodně věcí taky ne vy jste tady na začátku mluvil o vizibilitě a o transparentnosti. Já myslím, že transparentnost agentur za ty dva roky, kdy opravdu ty agentury sledujeme a my je sledujeme s mým týmem kontinuálně, můžeme vidět obrovský progres. Obrovský. A také můžu vidět třeba obrovský progres, jak se změnila, změnil postoj k whistleblowerům, kdy dneska opravdu, opravdu ta jejich ochrana je poměrně na veliké úrovni. Můžu dát ruku eh, do ohně za Frontex, kde vidím obrovský posun této agentury, která se potýkala s, neskutečnými problémy. Kdo viděl někdy skutečnou operaci Frontexu a byl na hranicích, byl opravdu se kouknout třeba v Řecku nebo v Itálii nebo v dalších státech, tak ví, že kritizovat Frontex za to, že někde vyplatil špatně peníze nebo že to třeba ty peníze nebo ty doklady úplně neseděly datumově, je je hloupé, protože mnohdy opravdu pracovníci Frontexu tam byli nasazeni a fungovali 16 hodin denně nebo 18 hodin denně ve podmínkách, které opravdu jen tak nikdo, nikdo nezažil a neviděl. A já jsem velice hrdý na to, že máme 41 evropských, 41 evropských agentur. Ale jsou samozřejmě věci, které je potřeba si během tohoto discharge vyříkat. Já v tom, co říkal teďka pan ředitel EIT, eh, já jsem na jeho straně. Já si myslím, že, že ten postup, který EIT zvolila, byl správný a dává mu, eh, dává mu zapravdu i, i eh, stanovisko, které já mám osobně k dispozici. Já myslím si, že že je potřeba ještě tady diskutovat do budoucna aby třeba jsme těmto problémům, uh, problémům uh, v budoucnu předešli aby jsme je doopravdy neřešili až při discharge. druhou věc kterou chci zmínit je vizibilita. vy už jste říkal že jste spoustu věcí změnil ale spoustu věcí je potřeba ještě dál měnit ještě fakt jako na tom pracovat. Opravdu to, aby jsme třeba já jezdím po agenturách, už 16 z nich jsem navštívil a to, že když někam přijedu, že třeba uh, nejsou příliš známí, neznají taxikáři, neznají lidé a pak, když vás třeba někde vysadějí, že to špatně hledáte, to je prostě fakt. A to je potřeba, aby jsme změnili. Aby jsme řekli v daném státu, v těch 24 státech, Evropa je tady přítomná Bohužel, kdyby fungovaly informační kanceláře Evropského parlamentu aspoň ze třetiny, jako fungují, fungují e, některé agentury, tak možná ta vizibilita i Evropského parlamentu se výrazně změní. A teď ke konkrétním otázkám. Já mám dvě konkrétní otázky. Eh, nebo tři. První je taková obecná eh, k Evropskému účetnímu dvoru. Zda existuje některá agentura, které byste discharge nedoporučil. Prostě otevřeně říct, zda vidíte někde, kde, že jsou tak závažné problémy, jako jsme třeba v minulosti mohli u některých agentur vidět, že prostě ty problémy Mm, nám nedovolují udělit discharge. Druhá e, e, otázka je s ohledem na Brexit. Máme tady novou skutečnost a my se musíme ptát, co bude s agenturou ABA a EMA. které jaké kroky agentura učinila k tomu, aby při případném nuceném stěhování z Velké Británie do jiného členského státu eliminovala případné za A ztráty finančních prostředků, za B ztráty lidských zdrojů a za C zajistila efektivní běh práce, protože my víme, že každý přesun této agentury bude znamenat to. A třetí, třetí otázka je EIT je, vy jste pane eh, řediteli Kerne říkal tady hodně svých úspěchů. Není potřeba zlepšit ještě viditelnost, není potřeba to víc prodat, není potřeba víc ukázat teda ty vaše úspěchy. Já vám k nim gratuluju, ale myslím si, že ta viditelnost pořád není dostatečná. Děkuji. Kolega Ali, bitte. Děkuji, Madam Chair, Uh, Vážená paní předsedkyně, milí kolegové, já bych chtěl především eh, poblahopřát a poděkovat oběma eh, zpravodajům za přípravu otázek a také blahopřeji eh, a děkuji agenturám za obsáhlé odpovědi, které se týkají udělování absolutoria za rok 2015. My se teď snažíme rozpočet orientovat na výsledky, snažíme se zlepšovat agentury. Vy zmiňujete používání klíčových ukazatelů. A to se týká různých organizačních úrovní, včetně e, správních rád a těch nejvyšších e, zaměstnanců. Pokud je o předcházení e, konfliktům zájmům a transparentnosti, většina agentur má víceméně dobré výsledky. Zveřejňují prohlášení o zájmech na internetové stránce, to, toto provádí velká většina agentur, ne úplně všechny, ale většina. A já jsem to už zmiňoval minule tomto smyslu stále nemáme všechny výsledky. Pokud je o e, sdílení služeb, tady jsou výsledky stabilní a to také může zajistit e, efektivitu a přínosy v různých oblastech. Teď bych e, upozornila několik konkrétních otázek v souvislosti s některými agenturami. Za prvé, dochází k jistým problémům, které se týkají EBA a smlouvy o sídle v Londýně. Není úplně jasné, jaké povinnosti bude agentura mít v případě relokace v letech 2019 až 20. Za druhé, EIT stále ještě není plně finančně autonomní, nedostal tento status od Evropské eh, komise, musí stále žádat o schválení od příslušného DG. V této souvislosti je má otázka následující. Vyskytují se případy, kdy generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu neschválilo některé se s eh, žádostí EIT. Nemám dost času, takže se pouze stručně zmíním eh, o EIT. Já jim blahopřeji k úspěchům a bylo by možné poskytnout eh, podrobnější informace. Potom za třetí EMA. Není úplně jasné, jakého pokroku se podařilo dosáhnout v oblasti sdílení služeb. Ocenili bychom doplňující informace na toto téma. Za čtvrté, Frontex. Frontex nedávno spustil uh, skupinu expertů, kteří budou napomáhat na vracení migrantů v rámci EU. Mohli byste poskytnout informace o mandátu toho, těchto týmů intervenčních? A za poslední, Na seznamu je 32 agentur, ale jejich skutečný počet je ve skutečnosti vyšší. Některé z nich, například eh, Úřad eh, Evropského veřejného žalobce a další, se stále připravují nebo možná teprve byly spuštěny, takže rozhodně není možná, by byly předmětem udělování absolutoria za tento rok, ale jedna agentura tam chybí, tak jako tak. Eh, agentura pro Community Plant Variety Office. Tam ta tam není a bylo by velice zajímavé zjistit, eh, jestli se na něj také uplatňují stejné postupy jako na ostatní agentury. Děkuji. Kolega Dvorn, bitte. Pan Wogan, děkuji. Dovolte mi poděkovat agenturám a zvláště síti agentur za jejich prezentaci. Určitě souhlasím s tím, co zde řekli v souvislosti s tím, že bychom eh, měli zabránit tomu, aby jen tak se snižovaly personální eh, stavy. Já si myslím, že jednotlivé agentury se od sebe navzájem liší a každá má svoje potřeby. Některé potřebují více lidí, eh, některé zase méně. A opravdu bych se tato, tento aspekt měl spíše posuzovat a individuálně u těch agentur a v budoucnosti bychom měli najít nějaký postup, jak toho dosáhnout. Carryovers, no to je téma, které zde máme každý rok v rámci absolutoria. A já vítám to, co zde bylo řečeno v souvislosti s eh, účetním dvorem. Mělo by se to nějakým for, způsobem formalizovat a zlegalizovat. Hlavně se zaměřit na ty neplánované carryovers a na ty stornované carryovers, jak zde zaznělo. A bylo by to lepší, než když budeme každý rok říkat, měli bychom to dělat tak a tak a pak si po roce řekneme, že jsme to tak zase nedělali. EIT. Já jsem diskutoval se zástupci EIT, nedávno jsem byl také v Budapešti a vždy na mě velmi zapůsobilo, jaký udělali pokrok za poslední roky. A to ve výsledcích své činnosti i ve způsobu, jak um, ehm, pracují se svými prostředky. Byl jsem trochu zklamán, že zde opět bylo kvalifikované stanovisko účetního dvora pro letošek. Víme, že je tam jedna záležitost a to jsou ty uh, přechodné uh, ustanovení transitional arrangements. Už o tom také hovořila zpravodajka. Ale i když eh, se eh, chceme získat zpět ty eh, prostředky z kiku, to je to problém, protože už tam třeba mají uzavřené smlouvy a když jim odložíme absolutorium, tak vlastně ničeho tím nedosáhneme. Je to prostě situace, která nastala v minulosti a když budeme proti absolutoriu, tak to nikomu nepomůže, protože stejně mezi dneškem a podzimem, kdyby se to znovu vyhodnocovalo, tak eh, nedojde k nějakému posunu, protože se to týká záležitosti, která je v minulosti, takže já bych neodkládal absolutorium EIT. Eh, e a potom, eh, podobně jako kolega, ty dvě agentury v Spojeném království, tady je opravdu důležité, abychom E, rychle si udělali na tuto věc e, názor, co se týče e, zaměstnanců, kteří pracují tam ve Spojeném království i případná mm, relokace. Bylo by dobré, kdybychom k tomu dostali náš výbor co nejrychleji informace protože my potom jednáme s těmi agenturami v Británii a hledáme i případné místo jinde v EU a čím dříve se tomu budeme věnovat a budeme v tom mít jasno, tím lépe. Děkuji, paní kolegyně Salama. Pan kolega Salama. Děkuji. Já chci také blahopřát paní předsedkyni k znovu zvolení. To je skvělá věc. Rád bych také využil příležitosti, abych obecně poděkoval všem agenturám za jejich nesmírně důležitou práci. Je to samozřejmě logické a člověk by o tom ani nemusel hovořit, ale je vždy dobré to zmínit. Já mám otázku týkající se těch převodů, Overs. Ta myšlenka, která se zde objevuje, mě moc nenadchla. Předložili ji zástupce účetního dvora i naše zpravodajka, paní Ayala Sender, a sice je to následující myšlenka, aby ty odůvodněné carryovers byly v rámci finančního nařízení zlegalizovány. Za prvé, nejsem si úplně jist, zda proto máme ten náležitý právní rámec. A proto bych eh, chtěl požádat komisi, aby se podělila o svůj názor na tuto věc, kterou zde diskutujeme. A ten pojem oprávněné převody justified carryovers by z právního hlediska možná mohl být problematický a proto bych se rád zeptal eh, komise, eh, kdo je vlastně kompetentní k tomu, aby tuto záležitost začal řešit. Pan kolega Stás. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já mám dvě otázky, respektive jednu poznámku a jednu otázku. První poznámka souvisí s Brexitem. Když si čtu například odpovědi agentury EMA, tak eh, za nájem kanceláří v Londýně 2017 až 39 se odhaduje 374,6 milionů eur nájemné a že tam není žádná doložka v nájemní smlouvě o předčasném ukončení nájmu. A asi to tak bude platit i pro jiné e, kanceláře ve Spojeném království. Byl bych tedy rád, kdyby se tomu zpravodajka speciálně věnovala ve své zprávě tomuto tématu. A případně také vydala určité doporučení pro vyjednavače, protože si myslím, že to má rozpočtový dopad který bychom měli zohlednit. A potom mám otázku, kterou směřuji na EFSA. Ostatně, eh, dovolte mi poděkovat všem agenturám, že opravdu pečlivě zodpověděli všechny otázky, za to je velice chválím. V souvislosti s EFSA se dočítám při odpovědi na otázku, která se týká ombudsmana, že EFSA nemá právní základ k tomu, aby univerzity a podobné orgány, k nimž se odborníci váží, byly vázáni tím, že budou veškeré eh, vazby eh, zveřejňovat. Proč jste proto není právní základ? Je s tím nějaký problém? Já jsem eh, viděl interview s panem Erlem eh, v souvislosti s otázkou agentury EFSA a viděl jsem tam, že také se staví velice skepticky k celé té problematice problematice odborníků, kteří musí být nezávislí, nesmí být nějakým způsobem napojeni na průmysl, ale na druhou stranu máme zde program Horizon 2020, kde vlastně dáváme povinnost spolupráce mezi univerzitami a odborníky. A mohl by tedy pan Earl eh, případně zareagovat na eh, tu svoji odpověď tam, kde se píše, že tam není právní základ pro to, aby k tomu byly zavázány univerzity a tak dále a tak podobně? Děkuji. Ano, já jsem se napsala také na seznamu řečníků. Já mám otázku směřovanou na pana Ašambu. Vy jste poukázal na to, že zde eh, se bude řešit otázka prostředků a v, samozřejmě v té příslušné administrativní kapitole tam je to dost divoké, protože otázka, kdo tedy ponese ten případný budoucí snižování stavu zaměstnanců. Eh, já jsem viděla v návrhu rozpočtu institucí EU, nikoli agentur, že komise plánuje Service Level Agreements, to znamená, že tyto dohody mají uzavírat generální ředitelství s agenturami, prostě s každým, se všemi. Mě by zajímalo, jak vy to hodnotíte. Je zde tedy teď ten velký pokus externalizovat eh, úkoly komise, převádět je na jiné. Jak to vidíte vy? Jak eh, víte, tak jedno pořekadlo říká posledního kousme pes a vy jste tedy v této souvislosti v takové dosti <laughs> složité koncové pozici, takže jak to vidíte? Tak, eh, nyní tedy kolo odpovědí. Začala bych otázkami Brexitu, EBA, EMA, prosím stručně, potom EIT dostane slovo, EFSA a potom DG Budget, aby zareagovali na kolegu Sarvamu potom účetní dvůr a pak ještě zpravodajka. Takže to bude to pořadí. Eba Ema. Je tady na seznamu pan Vatio a pan Farkáš, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. A také vám blahopřeji ke znovu zvolení. Pokud je o e, návaznost na Brexit, to bude jedna z hlavních výzev, výzev pro EMA od té doby, kdy byla založena v roce 1995 bude muset, budeme muset převést 890 zaměstnanců s jejich rodinami někam jinam, což bude velká výzva. Je to vlastně ta největší agentura, kterou bude nutné převést eh, někam jinam v rámci EU. Pokud je o vaši otázku, my jsme připravili, eh, no, připravujeme posouzení dopadů, budeme to v únoru projednávat s účetním dvorem poprvé a budou tam také finanční dopady tohoto kroku. Zaměřujeme se také na plány o, o obchodní kontinuitě, protože možná ztratíme až 50 zaměstnanců v závislosti eh, na tom novém umístění agentury EMA. To ještě navíc k expertize o dopadech, která uvádí, že teď, že při, respektive, že ztratíme také část naší expertízy. Zaměřujeme se tedy na dopady a hledáme nějaké řešení. Uh, Vypracovali jsme eh, takzvané faktory kritického úspěchu, které jsou podle nás důležité pro to, aby EMA mohla eh, ve svých postupech pokračovat někde jinde, pokud to odejde ze Spojeného království. Podle těchto faktorů bude velmi obtížné zajistit eh, ochranu veřejného zdraví v EU takovým způsobem, jakým postupujeme teď, a zdůrazňujeme, že splnění těchto faktorů je důležitější než cokoliv jiného, než jakékoliv, jakékoliv jiné rozhodnutí týkající se pouze zeměpisného umístění sídla agentury. Co bychom také podpořili je, co nejdříve přijaté eh, rozhodnutí týkající se fáze implementace. Teď panuje velká nejistota. Už teď nám odchází někteří zaměstnanci právě z tohoto důvodu, z důvodu nejistoty. A nakonec bych měl jednu žádost na váš výbor. Jde o to, že my samozřejmě podporujeme správné finanční řízení, eh, správnou finanční zprávu. My bychom chtěli mít možnost připravit se na jakékoliv aspekty týkající se Brexitu. Chtěli bychom tedy z hlediska nákladů být připraveni. Jak už jsem říkal, budou tam všechny ty náklady na relokaci, budou tam také nové postupy eh, pro zaměstnance, které za začnou platit, tedy zaměstnanci se budou muset převést někam jinam a my tady vidíme teď příležitost. Možná bychom si mohli vytvořit rezervu pro tyto účely. Víme, že budeme muset plnit požadavky ve finančním nařízení, ale je to velice neobvyklá výjimečná situace a velmi bychom tedy podpořili to, aby všichni aktéři zúčastnění v rozpočtovém procesu, tedy komise, rada i parlament, nalezli nějaké vhodné řešení na tento problém, tak abychom mohli v naší práci pokračovat a abychom mohli reagovat na očekávání evropských občanů, poté co se tedy přesuneme do jiného členského státu EU. Chtěli bychom také výboru poděkovat za neustálou podporu v této věci. Děkuji. Mohla bych se zeptat na jednu věc. Vy jste řekl 20% se ztrácí. Pochopila jsem vás správně, co ta expertíza se vztahuje vaší spolupráce s národními zdravotními orgány, s orgány zdravotního dohledu. Eh, tady se vybudovala celá řada eh, znalostí. Pochopila jsem vás tedy s dobře, a nový pokyvujete hlavou dobře, takže teď pan Falka z Eby prosím. Takže abych odpověděla na vaše otázky. Ano, musíme tady řešit eh, dvě věci. Jednak tady máme vědecký sekretariát, eh, tam máme 890 zaměstnanců, kdy v nejhorším eh, případě bychom ztratili až 50% z nich. A potom další věc, máme tam expertízu, kterou poskytují eh, evropské příslušné orgány, kterou my poskytujeme, pardon. Takže na základě eh, současných hodnocení my zajišťujeme 20 veškerých dostupných expertíz. A my to teď prodáváme se všemi členskými státy, řešíme to, jak eh, to nahradit, jak to kompenzovat. Máme závazky ze všech členských států, které nám sdělili, že tuto ztrátu expertízy se budou snažit nějakým způsobem kompenzovat. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěl připojit ke kolegům a také vám poblahu přeji ke znovu zvolení. Vážení členové výboru, chci vám velice poděkovat za možnost vyjádřit se a e, ujistit vás, pokud je o připravenost nebo snahu EBA e o e, připravenost, pokud je o Brexit. Chtěl bych se připojit ke kolegovi z EMA. Ano, otázky, kterým tady my čelíme, jsou velice podobné. EBA i EMA uh, sídlí v Londýně a Očekáváme tedy, že podobný dopad to bude mít také na nás. Jsme pouze malá agentura, ale postupy eh, jsou u nás podobné. Snažíme se zjistit, jaký potenciální dopad eh, Brexit bude mít a snažíme se také připravit na to, abychom celý ten proces, eh, až nastane, zvládli. Zatím panuje velká nejistota, pokud je o konkrétní načasování a skutečný výsledek možného přemístění, převedení agentury jinam. Pokud je o nejistotu týkající se e, zachování si současného počtu zaměstnanců, my také očekáváme, že případná relokace bude mít výrazný dopad na stabilitu a počet zaměstnanců v agentuře. Teď je naše e, pozice stabilní, ale očekáváme, že v budoucnu nastane velká nejistota. V této souvislosti bych se rád ještě připojil k žádosti, kterou formuloval kolega z EMA, na parlament a také na ty, kteří rozhodují. Je důležité přijmout rozhodnutí ohledně případné relokaci přemístění agentury co nejdříve, tak abychom měli dostatečné přechodné období, během kterého celý ten proces budeme moci zvládnout. Chceme zajistit, aby služby poskytované agenturou nezaznamenaly nějaké přerušení nebo výpadek. Další věc, kterou se zabýváme, jsou smluvní povinnosti agentury. My už jsme přeskoumali všechny stávající smlouvy a zaměřili jsme se na to, co z nich přesně se týká našeho sídla, umístění a jak eh, ty smlouvy ukončit, jak zadat nové zakázky. Dvě důležité smlouvy, které máme uzavřeny, se týkají eh, IT služeb a kanceláří, které máme pronajaty. Už jsme provedli v této věci hodnocení. Snažili jsme se zjistit, jak eh, ty smlouvy ukončit. Pokud budeme mít dostatek času na to převedení, tak obě ty věci jsou zvládnutelné. Pokud je o prodeje té kanceláře, máme na toto téma doložku ve smlouvě. Už v roce 2013 jsme o tom eh, vyjednávali, tedy ve chvíli, kdy se začalo mluvit o referendu, jsme vyjednali tedy doložku ve smlouvě na toto téma, která nám umožňuje smlouvu ukončit v roce 2020. To znamená v polovině období, na které byla smlouva uzavřena. A už jsme také zveřejnili finanční podmínky tohoto ukončení, této ukončení smlouvy. Bude to znamenat eh, vyplacení eh, určitých prostředků v poměrně vysoké výši ta smlouva byla uzavřena na 12 eh, let a my bychom tedy museli zpětně vyplatit to, co jsme vyjednali na začátku smlouvy, pokud eh, vyčerpáme pouze polovinu, to znamená, pokud eh, nebude, nebudou kanceláře pronajaty na celou dobu. Částečně se možná to financování sníží. Pokud je celkově o náklady na přemístění, ty zatím neznáme, protože nevíme, kam se budeme přesunovat. Budeme se ale snažit zveřejnit eh, podrobné informace o této skutečnosti. Uvedeme tam všechny očekávané a odhadované náklady, které by mohly vzniknout v souvislosti s přesídlením agentury. Pokud je o financování, jedna z věcí, kterou bychom mohli podpořit, je vytvoření rezervy v našem rozpočtu na toto téma. Nebo možná by se to mohlo financovat z rozpočtových zdrojů ve chvíli, kdy eh, agentura přesídlí. Jedna z věcí, kterou vám mohu sdělit, je takové ujištění. Ujištění mohu vás ujistit o tom, že toto bereme velice vážně. Celý ten proces neustále studujeme a budeme vás také průběžně informovat o novinkách. Veškeré informace a očekávané změny a náklady plně v plné výši zveřejníme. Děkuji. Já. Ano, děkuji mnohokrát. Ejte, prosím ve veškeré stručnosti. Ano, děkuji. Padly tři otázky na EIT, týkalo se to finanční autonomie a e, procesu s komisí, jak, dá, jak potom e, jak zvýšit naši viditelnost. Také jste žádali o podrobnosti o mladých inovátorech. Nejprve pokud jde ten, o ten proces autonomie. Společně s komisí eh, tento proces eh, provádíme. Byl spuštěn v roce 2016 a my už jsme teď odpověděli na dotazník, kde jsme uvedli veškeré údaje o tom, jak se nám podařilo zlepšit náš kontrolní systém a teď se považujeme za připravení. Eh, dostat tuto finanční autonomii. Komise tento týden eh, přijede do EIT a bude ověřovat eh, situaci. Takže my doufáme, že v roce 2017 se celý ten proces eh, podaří ukončit. Pokud je o konkrétní otázku, zda generální ředitelství zamítlo nějaké spisy nebo žádosti od EIT. Za poslední dva roky k tomu nedošlo. My dostáváme pravidelně žádosti o vyjasnění nebo otázky, ale o žádné konkrétní zamítnutí jako takové nešlo. Pokud je o viditelnost, a to, zda je možné naše viditelnost ještě eh, zvýšit, zlepšit. Odpověď na to je rozhodně ano. Musíme takto postupovat a máme konkrétní plány, jak toho dosáhnout. Máme například novou komunikační strategii, pomocí níž se toho budeme snažit dosáhnout. Teď je opravdu pravá chvíle na to, abychom v této souvislosti postupovali. Máme totiž výsledky, které můžeme ukázat, takže teď musíme komunikovat a snažit se dokázat, čeho se nám podařilo dosáhnout, jaký dopad máme. Využíváme k tomuto účelu samozřejmě i vlastní zdroje, ty jsou ale omezené a z velké části také spoleháme na spolupráci se sítí, s komisí a také na spolupráci s parlamentem. I s parlamentem eh, velice úzce spolupracujeme. Spolupracujeme s konkrétním výborem, pomocí něho se snažíme šířit informace o našich výsledcích. To je naprosto klíčové. Také se velice uh, úzce soustředíme na sociální média, tam také můžeme šířit informace. Došlo ke čtyřnásobnému zvýšení e, followerů, tedy těch, kteří nás sledují na sociálních médiích, také počet zveřejněných eh, článků o nás se zdvojnásobil, i když stále ještě můžeme udělat víc a na toto se velmi soustředíme. Považujeme to za naprosto zásadní záležitost. Pokud je o ty inovátory, 18 z nich je na uh, seznamu Forbes to je součástí toho všeho a také to dokazuje práci, kterou odvádíme. Aby k tomu e, poskytl několik informací. Jsou to lidé, kteří nedávno e, ukončili univerzitu, začali podnikat v oblasti inovací, nabídli e, nějaké nové produkty, služby nebo inovativní nápady, mají velký potenciál, dostávají se teď na trh a mohou tam opravdu, e, pokud je o budoucnost Evropy, dosáhnout nějakého, nějaké změny. Týká se to digitalizace, klimatických změn, energetiky a udržitelné energetiky a surovin. Ty první tři z nich už dosahují výsledků, které jsme očekávali. Z toho důvodu jsme v minulých letech eh, do toho velmi investovali. Pro ty, které by to zajímalo, pokud byste měli zájem o bližší informace, můžete nás navštívit. Můžete navštívit eh, jedno z našich center, které jsou teď všude v Evropě. Také se můžete zúčastněte naší každoroční eh, výroční ceremonie, kde udělujeme ceny pro tyto inovátory. Rádi bychom takovéto návštěvy s vámi zorganizovali, naplánovali. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Eh, otázka Bata Stásek EFSU. Pane Orne, prosím. Thank you very much, Madam Chair. Děkuji mnohokrát. Děkuji, paní předsedkyně, můžu být velice stručný. Ta otázka se týkala expertů využívaných pro vědeckou práci, eh, kteří jsou spojeni s univerzitami, ale ombudsman řekl, že bychom se neměli dívat pouze na zájem osob, expertů, ale že bychom se měli také dívat na zájmy zaměstnanců univerzity. Co mohu říci v této souvislosti je, že systematicky kontrolujeme sledujeme veškeré zájmy všech expertů, nezávisle na to, zda jsou spojeni s univerzitami či nikoliv, eh, jsou podrobeni naprosto stejnému systému, který aplikujeme proto, abychom zamezili konfliktu zájmů i s výzkumníky z univerzit. Ale ombudsman nás požádal, abychom udělali o krok více. Ale tady říkáme, že z legálního i praktického hlediska by to znamenalo dát povinnost univerzitám vyloučit nás ze všech kontrakt, smluv eh, týkajících se výzkumu s soukromými třeba univerzitami. Ne, že uni- a teď univerzity se stávají čím dál více také podnikatelskými subjekty projekty na bázi spolupráce s výzkumníci. A ombudsman řekl, proč se nemůžete podívat na tuto úroveň, jakým způsobem je univerzita propojena s průmyslovým světem. A tady máme jak nedostatek právního nástroje, eh, tak praktickou dostupnost, co se týče postupování na globální úrovni eh, pro naše všechny univerzitní partnery. My to nemohou, nemůžeme tedy udělat, ale mohu vám říct, že na osobní úrovni všichni experti, kteří s námi spolupracují, jsou skutečně skrýnováni, abychom zabránili konfliktu zájmu. Děkuji mnohokrát. A na závěr účetní důvod, ale prosím velmi stručně. Děkuji vám, paní předsedkyně. No, nemám mnoho co dodat k této zajímavé diskusi. Naslechli, vyslechli jsme si všechny argumenty, samozřejmě týkající se finančních záležitostí, které jsou v naší kompetenci. Budeme velice rádi, budeme-li o tom moci diskutovat se sítí agentur a odděleně s agenturami. Jedna konkrétní otázka Tomáše Zdechovského byla, zda vidíme nějaké velké problémy. Ne, nevidíme žádné velké problémy s jakoukoliv agenturou to, abychom mohli postupovat v udělení absolutoria za naši stranu tedy. Zbytek spočívá samozřejmě na vás. A v neposlední řadě v pokračování diskuse Petr Savomar. Naši auditoři i my bychom byli proti flexibilnímu výkladu práva. Ale samozřejmě flexibilita zabudovaná v legislativě jako takové je nezbytná, eh, protože samozřejmě legislativa musí také odrážet možnost vzít na sebe riziko. A proto chceme hovořit o společném postupu eh, k veškerým agenturám týkající se těch nevyřešených carry-over, ale auditaři zůstávají velice přísní, co se týče jakékoliv možné interpretace psaného práva eh, které produkujete i vy jako spolu legislativci. Děkuji mnohokrát a velmi stručně paní zpravodajka na závěr. Děkuji mnohokrát. Dovolte, abych vám poděkovala za veškerá vysvětlení. A samozřejmě já jako zpravodajka jsem otevřena všem dalším komentářům, připomínkám, otázkám ze strany kolegu. Ještě dva aspekty velmi důležité, to jsou ty carry over. Tady bych vám ráda řekla, že problém spočívá v tom, že ty carry over, které jsou projektem běžného ročního mechanismu mezi komisí a agenturami, co se týče stanovování rozpočtu a e, rozhodování o řízení tohoto rozpočtu, to je součást mechanismu. Buď, anebo tomu budeme říkat jinak, anebo prostě je třeba, aby tady byla nějaká formule abychom prostě to nezahrnovali do chybovosti, protože z tomu nepůjde zabránit. A nebo diskutovat s komisí, jakým způsobem bychom mohli nalézt nový mechanismus, aby komise měla povinnost v budoucí práci řídit jiným způsobem tyto carry overy s agenturami. Nedá, nejedná se o to legalizovat něco ilegálního, ale jedná se o stanovení rámce, eh, protože nemůžeme samozřejmě předvídat úplně všechno. Mechanismy a kalendář komise je jedna věc, agentury, které nejsou komise, ty, které nejsou tedy součástí komise, Tady je třeba zabránit tomu, aby se to používalo jako navýšení chybovosti agentur a myslím si, že kdyby se nám tady podařilo vyřešit tu věc, byli bychom daleko čitelnější i pro občany. Jestli je to ne, chyba, které nelze předejít, kterou nelze vyloučit, no tak to musíme vysvětlit nějakým jiným způsobem. My se musíme soustředit jenom na ty neoprávněně převedené prostředky. A to vlastně už řekl zástupce sítě samozřejmě vždycky udělování absolutoria musí probíhat v tom duchu, abychom sledovali, jakým způsobem výsledek a ta oper, méně operativní část může fungovat tak, aby pomohla tomu, co je ne třeba, ne, ne třeba, aby se tady pořád opakovala stejná věc. Je třeba, abychom dodávali odpovědi, No, samozřejmě eh, to, ten striktní auditorský postup je třeba eh, dodržet i v budoucím rozpočtu, ale třeba vyřešit otázku carry overu. A co se týče agentur, kterých se No, jeden z ředitelů tady řekl, co se týče Brexitu, no očekáváme, že Evropský parlament vám bude moci pomoci i když, jak víte, my můžeme doporučovat, můžeme dělat, co můžeme, co chceme, ale nakonec se konec konců jedná o dohodu <clears throat> eh, s komisí a radou ale v našem zájmu samozřejmě je postupit co možná nejrychleji v rozhodnutí a e, zasloužit se o to, aby tady došlo k bezchybnému přechodu a převodu, ale to nezávisí jenom na nás, takže očekávám, že toto vše budeme moci začlenit do našich budoucích zpráv. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji mnohokrát. Otázka kolegy za vami na generální ředitelství eh, pro rozpočet, eh, to tady není přítomno, čili ty dodají odpověď písemně a pan Akašambo. A moje otázka na vás. Eh, bude se konat nějaké slyšení? Ano, bude se konat slyšení našeho výboru protože ten bod k diskusi o novém finančním nařízení bude důležitý, ale my bohužel teď na to nemáme čas, protože už jsme v 20 minutovém spoždění, takže vám všem chci srdečně poděkovat za to, že jste přišli. Děkuji účetnímu dvoru, děkuji partnerům, generálním ředitelstvím z komise, Přerušuji zasedání na dvě minuty a pokračujeme za zavřenými dveřmi workshopem o politických stranách a nadacích. Prosím vás, opuste co možná nejrychleji sál. Děkuji vám za to, že jste přišli.